Nejdříve oznámení tlumočníků. Ke dnešku již 37 dnů eh, trvají naše protestní akce proti jednostrannému nařízení nevyvážených a neuměrných pracovních eh, podmínek administrativou Evropského parlamentu. S politováním oznamujeme, že tlumočení zde skončí eh, přesně podle plánovaného harmonogramu. Děkujeme za pochopení. Pan předseda pokračuje nejdříve oznámení nebo sdělení předsedy schnutí doporučení a rozhodnutí eh, zasedání koordinátorů 20. června hmm. eh, v spolupráce mezi výbory k eh, sektorově specifickým programům v rámci MFF. Pokud jde o nařízení o obecných ustanoveních, bylo dohodnuto, že bychom měli požádat o pravidlo 54 podle článku 15 5. července konference předsedů podpořila rozhodnutí svého předsedy eh, nebo doporučení, že Ekon by měl dostat eh, pravidlo 53+. Plus. Pokud jde o eh, konkurenceschopnost podniků a evropskou statistiku, bylo dohodnuto, že v rámci společného dopisu ITRE a Ekonu by se mělo požádat o pravidlo 55 a konference předsedů Eh, podpořila eh, mm, doporučení předsedy konference eh, předsedu výboru, že Ekon by měl dostat pravidlo 54 s vyhráženými a sdílenými kompetencemi. Pokud je o nominace, tak uplatňování obráceného mechanismu nebo variantního mechanismu reverse charge v souvislosti s dodávkou určitého zboží a služeb eh, bylo přidáno EPP, harmonizace struktur eh, spotřebních eh, daní na alkohol a alkoholické nápoje GUE, potom komputerizace v pohybu a sledování zboží, které je předmětem spotřební daně, šlo předsednictvu Tedy zatím to nebylo přiděleno. Dále obecná úprava spotřebních e, daní e, GUE, e, administrativní spolupráce u spotřebních daní EPP, zavedení detailních technických opatření pro provozování definitivního systému DPH EPP, v zavedení reformního podpůrného programu pravidlo 55 s rozpočtem ALDE, potom dále eh, eh, zavedení Evropského investičního stabilizačního mm, funkčního programu SAD, investi- EU eh, e program SAD, návrh nařízení Rady a parlamentu na program Fiscalis pro spolupráci v oblasti zdanění zelení, nařízení Rady, kterým se upravuje nařízení Rady 2015 1588 ze 13. července 2015 a o uplatňování článku 108 a 107 smlouvy o fungování Evropské unie na některé eh, kategorie horizontální státní pomoci. To je skvělá věc, to jde EKR. Návrh nařízení Rady, kterým se upravuje nařízení 1550 eh, 8389 o eh, v konečném uniformním uspořádání eh, výběru vlastních zdrojů vyplývajících z Eh, daně z přidané hodnoty k tomu neuděláme stanovisko, návrh eh, na rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie SAD, sdílení, eh, tedy pardon, snížení dopadu některých plastických produktů na životní prostředí ENF, společná ustanovení pro e RDF, ESF+, Fond soudržnosti a Evropský námořní a rybolovný fond a finanční pravidla pro tyto a azylový emigrační fond a fond vnitřní bezpečnosti a nástroj pro zprávu hranic a víza byl přidělen EPP EPP a ještě e, se musí rozhodnout e, na, o přidělení kompetencí. E, návrh nařízení parlamentu a rady o programu pro malé podniky, o konkurenceschopnosti podniků a tak dále, kterým se odvádí, kterým se ruší spousta nařízení. Doufám, že nemusím všechna přečíst, to jde EKR. A Evropský semestr pro evropskou koordinaci politiky Mm, přehled eh, o růstu výroční 2019 eh, EPP. K Brexitu eh, nemám, co bych sdělil delegace eh, Ekonu eh, ve druhé polovině 2018. Eh, Čína koordinátoři byli informováni, že finanční a hospodářský výbor Všelidového v kongresu potvrdil misi Ekonu v září. Bylo potvrzeno rozdělení míst Čína 3 e PP, 3 SAD, 1 EKR, 1 ALDE, zasedání MMF na Bali, 3 PP, 3 SAD, včetně předsedy 1 EKR a 1 ALDE návštěva Itálie 4 EPP, 4 SAD, 1 EKR a 1 e ALDE. V hospodářské vládnutí eh, ekonomický dialog se španělským ministrem financí bylo dohodnuto pozvat eh, jej na ekonomický dialog ve druhé polovině roku 2018, setkání s národními parlamenty eh, k specifickým doporučením pro jednotlivé země tam bylo rozhodnuto, že toto akce proběhne 9. října. Petice ehm, byly ehm, podány připomínky k ústní otázce k FATKA a k návrhu usnesení připravenému ehm, výborem PETY. Dávám další uznámení. Zpráva z vlastní iniciativy jak EIB. Předseda zašle eh, dopis eh, předsedovi eh, konference, předsed, konference předsedu výboru aby ta zpráva byla eh, mm, eh, schválena a potom aktualizovaná verze návrhu programu mise do Washingtonu a New Yorku bude eh, zaslána koordinátorům. Po tomto zasedání mm, bulharský minister financí přijde na Ekon 12. července na stručnou výměnu názoru, to už jste viděli, potom prodej pod milným, pod milným označením. Um, finančních produktů. Eh, otázka eh, k ústnímu zodpovězení eh, se bude týkat neimplementace příslušné legislativy a porušování evropského práva. Nebyla učiněna žádná námitka k tomu, abychom neučinili vzhledem k pracovní zátěži žádné setkání tedy s autory studie. Ekon, pokud potom nevy, dá stanovisko k zákonu platnému pro dopady na třetích stran při eh, eh, přiřazování eh, mm, žal, při přiřazování pohledávek. O tom se bude hlasovat 10. července. Další věci v Solvenci F2, a na to bude dopis, a šéf Elstatu, čer, tedy předseda řekl, že na to poukáže během mise FAG 25. 26. června, která již proběhla. Takže tolik ke sdělením předsedy. Dále jsem se dověděl, že tlumočníci dnes eh, chtějí eh, eh, stavkovat, neznáme ještě podrobnosti. Ale to každopádně znamená, že pro řádné tlumočení že pan předseda říká, že by mělo být zaručeno tlumočení pro v pěti nejpoužívanějších jazycích. Dále bod 3. Přeskum eh, aktu v přenesené pravomoci a prováděcích opatření už je to 40. příležitost k tomuto přeskumu, takže to můžeme eh, o, o slavit, eh, říká pan předseda. Jak víte, Ekon, mm, Ekon to zajímá, Dnes se zaměříme na, na takzvané benchmark regulation a od, 1. od prv, eh, ledna 2018 většina pravidel podle tohoto nařízení pro uh, uh, subjekty poskytující tato, uh, tyto, tato měřítka uh, přispívající ke vstupním datům o těchto měřících. Tohle probereme. Já tady vítám pana Tilmala Lidera Eh, šéfa příslušného oddělení v DG FISMA a potom také Jakuba Michalíka, který zastupuje ESMU. Rád bych vás požádal, abyste nám eh, mm, zde poskytli úvodní eh, prohlášení, které by nemělo trvat déle než pět minut a potom si vyměním názory se kolegy. Navrhuji, abychom nejdříve dali slovo komisi a potom esmě a potom našemu zpravodaji a sínovým zpravodajům. Takže, eh, pane lídře, máte slovo. Uh, thank you very much. Good morning to... Dobrý den, děkuji za slovo. Dnes bychom tedy chtěli představit celkem 10 těch regulatorních technických standardů v rámci BMR. Týká se to eh, funkce dohledu, kontrola kvality, stupní data, metodologie, požadavky na transparentnost, metodologie benchmarkingu. A co je asi nejdůležitější, etický eh, kodex pro přispěvatele, signifikantní benchmark, potom tzv. benchmark statement, corporation arrangements a pak eh, uznávání systémů zemí G3 třetích zemí. Takže, jak vidíte, už z toho přehledu jsou to dosti technologické záležitosti a máme primárně legislativu a k tomu jsou tady ještě eh, vypracovávány další dokumenty. ESMA nám poslala tyto standardy, za což jim děkujeme a hodláme je tak přijmout, jak je poslala, bez nějakých zásadních změn. Ty změny, které vidíte, eh, nejsou takové povahy, že by nějak zásadně měnili ten vlastní hmotný obsah. To, co ESMA poslala, takže vlastně se to týká jenom nějaké změny formulace, ale nedotýká se to toho základu, který tam je obsahově. Eh, omlouváme se za to spoždění, protože některé věci jsou trochu takové eh, natěsno. Například chceme tedy chtěli jsme něco trochu zredukovat, ale přitom nesáhnout na tu vlastní podstatu a to prostě chvíli trvalo, než jsme se k tomu dopracovali. A nyní e, čekáme na překlady, protože všechny ty, všech těch 10 RTS je třeba přeložit do oficiálních jazyků a Ano, trvá to, ano, je to naše chyba, nemáme problém to uznat. A prosíme o vaše pochopení, že e, překladatelské služby jsou nyní tak zahlcené, že nestíhají, pokulhávají za harmonogramem. A Přesto jsme řekli, že nechceme, aby to mělo absolutní prioritu v překladech, protože tam to ještě mnoho jiného. A vlastně většina věcí už je vyjasněná v té legislativě primární úrovně. K tomu obsahu se nebudu vyjadřovat, přenechám to kolegyně či kolegovi z ESMY. Děkuji, pane lidere. A nyní má slovo pan Michalík z ESMY. Děkuji vám, pane předsedo, vážený pane předsedo, vážení poslanci. Děkuji, že ESMA dostala příležitost zde vystoupit eh, k těm opatřením eh, level 2 v rámci BMR. Jak víte, BMR splatí od 1. ledna a v celé řadě aktivit ESMA podpořila hladkou implementaci s cílem dosáhnout eh, cílů kolegislatorů. Za prvé, bylo předloženo 11 eh, návrhů 13. března, potom 2. června 2017 další. Pokrývá to celou řadu témat a Ekonu už eh, se některé věci analyzovaly v červnu 2018, eh, potom byl briefing sekretariátu Ekonu a nyní zde vystupujeme v souvislosti s eh, cíly BMR, tak to, co bylo posláno loni, eh, usiluje o to, aby zde byly jasné benchmarky a eh, procesy jejich určování. Zavedli jsme návrh přiměřenosti vlastně u administrátoru pro signifikantní a nesignifikantní benchmarky a příslušný uplatňovaný režim. Kdyby eh, to bylo přijato pozdě, tak by to znamenalo velkou nejistotu a proto ESMA eh, žádá komise, aby co nejrychleji ta RTS eh, nechala přijmout a dá se, že to je na dobré cestě. Co se týče těch technických standardů, tak ESMA nadále pracuje na podpoře hladkého zavádění tohoto nařízení. Vydali jsme konzultační dokument eh, týkající se pokynů u nesignifikantních eh, benchmarků v červnu loňského roku. Tam jde o to, jak aplikovat povinnosti týkající se dohledu, transparentnosti, metodologii a eh, kontrolních požadavků. Obsah eh, pokynů je propojen s obsahem technických standardů, které pokrývají eh, také tato čtyři témata. ESMA tedy očekává publikaci. ESMA hm? Q&As ever since. The purpose of this Jde o aplikaci BMR, poskytnutí investorům a dalším aktérům na trhu eh, informace, které potřebují pro vyjasnění. 1. června ESMA začala také eh, publikovat ESMA Register Administration and Third Country Benchmark. To je nesmírně důležité, protože dohledované entity nyní budou moci využívat benchmark jenom tehdy, pokud administrátor nebo benchmark jsou uvedeny v daném rejstříku. Tento rejstřík je k dispozici na stránkách SMI, už je tam 14 administrátorů, ti už jsou autorizováni nebo registrováni v rámci BMR a do konce roku by se toto číslo mělo minimálně zdvojnásobit. Zatím byly zahrnuty tři benchmarky do seznamu kritických benchmarků Evropské komise Euribor, Eonia a Libor vznikly dva kolegia, dvě kolegia kompetentních orgánů. V prvním před e, Euribor a Eonia se dá belgická FSMA a u Liboru britská FCA. ESMA je aktivním členem v obou kolegiích. E, přispíváme nadále k harmonizované aplikaci pravidel e, dohledu. druhého června jsme publikovali metodologický rámec pro zbližování způsobů dohledu a e, výběr potenciálních kandidátů pro mandatorní e, příspěvky do kritických benchmarků. V únoru 2018 ESMA a další vytvořili Risk Free Rates Working Group. Je to pracovní skupina, která tedy identifikuje alternativní rizikové sazby. A čtvrté zasedání se koná dnes ve Frankfurtu. Pracovní skupina zahájila konzultaci 21. června 2018 a e, pr, e,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 With entry into force last January, national competent authorities and also the administration. Eh, toto jsou eh, provádění nové legislativy. Eh, je tady režim, který umožňuje hladké uplatnění těchto nových pravidel, včetně poskytovatelů benchmarku z třetích zemí. Eh, zhruba před eh, šesti měsíci to bylo zavedeno a teď je třeba eh, provést další prováděcí opatření, aby bylo jisté, že to bude fungovat pro všechny účastníky na trhu. První bod se týká BMR. Zpráva obsahuje opatření, které byly předloženy ESMO komisi v červnu a v březnu v roce 2017. To už je více než před rokem a e, to je určitě mnohem déle než tříměsíční období, se kterým se původně počítalo. Samozřejmě máme tady vysvětlení od komise, ale já bych ráda vyjádřila nespokojenost s tímto stavem, s tímto spožděním, zejména vzhledem k tomu, že e, je tady zejména otázka poskytovatelů ESMY. E, Komise poskytuje tato údaje proto, aby parlament mohl provádět eh, přeskum a já jim za to děkuji. Eh, Navršená opatření, tak jak je navrhuje ESMA, jsou omezená. Nicméně jsem zaznamenala, že přístup komise je trošku více restriktivní, eh, například tím, že se používá include místo consider to include v článku 1 odstavec 4 z dohledového orgánu RTS. Komise by to mohla trošku více vysvětlit a já bych eh, si také kladla otázku, co zatím stojí eh, že je to provádění dva měsíce poté, co byly zavedeny v platnost eh, technické standardy. Ehm, E, uvádí se také, že tady není dostatečná jasnost uváděných definic benchmarku, tak jak je to v článku 3. E, to by mělo být řečeno jasně a jasnými slovy. E, také otázka článku 10, outsourcing na level 1 by tady mohl být problém. Eh, tady by mohly být vyšší náklady eh, při provádění eh, a vyšší náklady pro finanční trhy v Evropě. To neodráží můj názor o proporcionalitě požadavků na různé kategorie benchmarků, které by, na kterých by se mělo dohodnout v trialogu. Eh, probíhá diskuse, jaké řešení může být nalezeno, abychom eh, se vyhnuli nejistotě eh, na evropských finančních trzích. Řešení by mělo vyjádřit všechny požadavky na trhu, včetně MIFID 2. Toto nařízení by mělo zajistit, že kvalita dat bude nespochybnitelná a že dozorovatelé mohou postihnout případné zneužití. Myslíme, že na eh, level 1 by bylo potřeba najít eh, žádoucí řešení, zajistit eh, integritu. Tento pozměňovací návrh by mohl být vložen do vysvětlení obou spoluzákonodárců, eh, včetně definice. Můžeme eh, na tom pracovat v nadcházejících měsících. Je možné eh, dát pozněvací návrhy v rámci probíhajícího přeskumu ESMY Eh, případně v dalším balíčku o udržitelných eh, nástrojích. Eh, prakticky ve všech složkách, které projednáváme v tomto výboru, to také mělo by být možné finalizovat alespoň jednu věc před lednem 2020 pokud klíčové složky nebudou finalizovány včas, apeluji na ESMU, aby používala všechny nástroje, které jsou k dispozici, aby eh, našla řešení pro level 1. Řešení na level 1 eh, je odůvodněno záměrem spolulegislativců, že eh, finanční trhy budou dotčeny pouze v té míře, která je nutná a že to zajistí finanční stabilitu. Eh, prosím kolegy i komisi, aby podpořili tento přístup. A nakonec eh, trošku mě trápí časový horizont, eh, zejména pro tranzici EONIA, pro přechod EONIA. 1. ledna 2020 vyprší lhuta a alternativy k EONIA možná nebudou k dispozici do té doby. A také je tady nejistota o, o procesu reformy. Eh, co si myslí komise o proveditelnosti takovýchto aspektů a jak eh, se vyhnout případným problémům na trhu. Na závěr. Eh, vítám uspůsobení těchto aspektů a těším se na spolupráci ve zbývajících aspektech benchmarks. Děkuji vám, Karolino. A za EPP Darius Rosaty. Děkuji, pane předsedo. Eh, kolega Luděk Niedermayer je stínovým zpravodajem, ten tady ale dnes nemůže být a omlouvá se za to. Požádal mě, abych informoval výbor že bez dalších poznámek podporuje zpravodaje a souhlasí s poznámkami zpravodaje. A také děkuje za práci na tomto velice odborném tématu zděděném po jiném kolegovi. A přeje všechno nejlepší. Děkuji vám, Dariusi. A teď eh, pan Fernandez. Děkuji vám, děkuji, pane předsedo. Ano, já myslím, že uběhlo příliš mnoho času, jak to tady vysvětlovali i kolega z výboru. Proběhlo příliš mnoho času od eh, vypracování jednotlivých opatření, legislativních opatření, které měla komise přijmout eh, a mm, pravděpodobně už je to i tři roky, co byl tento text schválen v legislativním procesu. V roce 2014 jsem kandidoval do Evropského parlamentu ve velmi komplikované eh, situaci, nejenom ve Španělsku, ale v celé Evropě. Komplikované situaci probíhala bankovní krize ve velmi eh, špatných podmínkách a byly tady také eh, postupy finančních eh, ústavů v mnoha zemích, které různě manipulovaly se situaci a eh, kteří, eh, které se snažili získat finanční prostředky od svých klientů relativně nelegálními postupy. Byly to prostě nelegální postupy, které vyžadovaly takový zákon, který by zaručoval transparentní zprávu a řízení čistou zprávu a řízení eh, finančních eh, ukazatelů v Evropě, ale i mimo Evropu, eh, které doposud byly mimo, nebo do té doby byly mimo jakoukoliv regulaci. <clears throat> A já jsem si tehdy mm, jsem se tehdy zavázal, že se postarám také o to, abychom v Evropské unii přispěli k tomu, aby tyto nelegální postupy skončily, <clears throat> aby nedostatek regulace byl odstraněn a aby bylo jasné, že takové situace se nebudou moci opakovat. Eh, tyto právní předpisy projednával parlament, projednávala to rada a bylo možné dospět k dohodě, pozitivní dohodě, k dohodě, Eh, která by minimalizovala eh, takové manipulace, ke kterým docházelo, konkrétně v případě Priboru. Po třech letech nyní konstatujeme, že se to ale v realitě neplní, že probíhá příliš mnoho času, než se aplikují ty jednotlivé akty v přenesené pravomoci u standardních eh, nařízení. A že navíc je tady i ze strany příslušného sektoru určitý odpor k tomu, aby se přešlo na eh, ukazatele, které vyplývají z této právní úpravy. Evropské instituce, parlament, rada i komise, i příslušné agentury prostě nemohou dále tolerovat takovou situaci. Proto bych se chtěl eh, na tomto zasedání mm, přeskumu říci, že si musíme více pospíšit v provádění eh, rozhodnutí, eh, aby příslušná právní úprava opravdu fungovala. A teď bych se odkázal na článek o benchmarkách s regulovanými údaji, kde jsou určité nejistoty či určité pochybnosti o tom, co vlastně je ve schváleném textu. Povolení k tomu, aby vypracované benchmarky byly eh, nebo odpovídaly určitým požadavkům, vychází z jasného kritéria. Tyto benchmarky eh, vypracované na základě datu, dat, které jsou podrobeny přeskumu, eh, by mohly mít menší, nebo mohly, mohly by odpovídat menším požadavkům. A benchmarky, které jsou vypracovány s regulovanými údaji, hovořím o benchmarkcích eh, přímo vypracovaných s regulovanými daty, když se text odkazuje na takováto data, která by měla být zcela vypracována kontrolovaným orgánem, hovoříme zcela jasně v duchu příslušné normy. To znamená, že ukazatele, referenční ukazatele, které používají takové regulovaná data, nemohou mít nižší regulaci. Když hovoříme o ukazatelech, které jsou vypracovány z takovýchto dat, pak eh, tady může dojít k určité eh, manipulaci a mělo by to být tudíž podrobeno celému souboru norem, eh, které byly vypracovány. Nevím, do jaké míry je možné argumentovat, že takováto definice či takováto určité pochybnosti a nejistoty by mohly být dveřmi otevřenými k tomu, aby se masivně eh, používaly eh, data z benchmarku s regulovanými daty. Já doufám, že budeme moci španělským občanům říci eh, ve volební kampani před dalšími volbami, že Eh, se nemanipuluje s daty, tak jak jsem si to před čtyřmi lety přislíbil a že určité pochybnosti a nejistoty při provádění se řeší. Protože pokud se budeme držet ducha příslušné normy, myslím, že bude jednoduché toto vyřešit. Děkuji vám. Z KR nikoho nevidím, ani ze zelených nikoho nevidím, ani z GUE tady nikoho nevidím ani z EFD nebo z ENF. Čili nikdo nežádá o slovo v rámci Catch the Eye. Takže se obracím na naše instituce, na komisi a na ESMu. Prosím. Děkuji vám. Já se pokusím odpovědět na některé otázky, které na nás směřovaly. Ta nejdůležitější byla otázka těch regulated data benchmarks. E, tato otázka byla diskutována, e, byl prováděn určitý výzkum, bylo to diskutováno v sedmém trialogu e, v rámci procesu. koncem roku 2015 a ano, už tehdy v té fázi Evropský parlament říkal, že chce rozšířit rozsah definice, aby bylo možné používat také prostředníky eh, pro získání takovýchto údajů. Rada byla proti tomu řekli, že prostředníci jsou neregulované subjekty a že by tady mohlo dojít k manipulaci právě na úrovni těch prostředníků. Komise se vždycky snažila smířit obě tyto stanoviska. V každém případě prostředníci ve většině případů by byli APA a když to přijde přímo z APA, tak eh, by tady platila stejný typ eh, výjimky. Eh, tady bylo původně velmi striktní kritérium, které bylo schváleno radou a my jsme říkali, že pokud budou prostředníci, pak tyto prostředníci budou také možným zdrojem dat, protože by tady také bylo approved publication arrangement. Takový kompromis by mohl být použit, protože si připomínáme, jaká byla historie toho dialogu. Byl tam určitý skepticismus o prostřednicích, kteří by mohli manipulovat s daty. Na druhé straně bych chtěl zcela jasně říci, že my si tento problém uvědomujeme a že pokud bude změna na level one, pak rozhodně budeme toto považovat za možný vývoj. Eh, připomínám historii, eh, která je za tímto požadavkem eh, u Regulated Data Benchmarks, že by to měl být přímý dodej od regulovaných zdrojů bez jakýchkoliv prostředníků, kteří by byli neregulovaní. To jsme také zdůraznili, že tady jde o možné použití APA. Eh, pokud nedojde k žádné změně, tak se budeme v každém případě snažit maximálně eh, být poradou, jak toto eh, konstruovat. Pokud jde o funkci dohledu, ano, bylo je povinné, že je třeba mít zástupce z jiných subjektů, zejména ze subjektů, kteří dodávají hodnoty. To myslím, že je otázka eh, správné eh, governance, tak to odpovídá také dohledové funkci. A jak řekla zpravodajka, tak eh, to je právě ta formulace, která se zvažuje, že by mohla být přidána, protože to jsou ti hlavní přispěvatelé kontributoři, kteří mm, potřebují mít zajištěnou integritu svých dat. Jsou tady klíčoví eh, hráči, tak jak to odpovídá reformě eh, dobré zprávy a řízení. A na závěr eh, se chce vyjádřit k otázce, která se týká EONIA a Euribor. Eh, tady je společná pracovní skupina několika institucí, včetně belgického regulátora, který je odpovědný za EONIA a Euribor a mm, také Evropská centrální banka ESMA a Evropská komise se na tom podílejí. Tato pracovní skupina sleduje možné alternativy. Eh, jsou zde otázky eh, kontribuce do EONIA a Euriboru a tyto dva benchmarky by mohly dostat povolení. Ještě je na to čas, jak to také řekla ESMA i zpravodajka máme ještě přechodné období, které trvá až do 1. ledna 2020. To znamená, že stále ještě čas na vyřešení této otázky a vyhnout se dalším erozím eh, u těchto benchmarků. Pokud to nebude možné, pak samozřejmě eh, je eh, možné, že to přechodné období, kdy bylo možné je používat, prostě vyprší k 1. lednu 2020. V pracovní skupině sledujeme tuto otázku, zkoumáme tuto otázku a připomínám, že eh, máme ještě zbytek tohoto roku mm, a celý rok 2019 k dispozici, abychom vyřešili eh, problém. A já doufám, že také regulátoři kteří eh, mají eh, dohled nad těmito eh, benchmarky, také odvedou svou práci. Na druhé straně, pokud bude třeba přijmout nějaká opatření, tak jsme otevřeni a rádi mm, budeme konzultovat otázku, jak dosáhnout nějakého phase-in, nebo kdyby to bylo nutné mm, vyloučit a nahradit tyto benchmarky. Děkuji. Já mnohokrát děkuji a, a nyní bych eh, se rád zeptal, jestli má, má prostřednictvím pana Michalíka něco k tomu poznamená. Ano, děkuji, pane předsedo. Eh, s, k těm eh, regulovaným datovým ukazatelům a posuzování zaměstnanci, když používají tato slova, tak to zcela vylučuje započení, zapojení jakékoliv třetí strany do sběru dat. Ovšem ve článku 1, 1, 1, 24a je uvedeno, že i e, správce e, dostává data prostřednictvím e, třetí strany poskytovatele služeb, to znamená prodejce dat a má s ním dohodu o poskytování služeb, která splňuje ty požadavky, tak to pořád může být regulovaný vstup my eh, jsme si vědomi této otázky a jsme připraveni eh, řešit se spoluzákonodárci a dalšími zainteresovanými stranami tuto otázku a mm, to, to, to, té formulace a dostupných instrumentů. Zároveň budeme eh, sledovat vývoj na první úrovni, tak aby to mohlo být vyřešeno. Děkuji vám. A nyní eh, v závěrečné poznámky z pravodajky eh, Karolín. Děkuji, pane předsedo, a děkuji sínovým zpravodajům eh, za připomínky komisi a jesmě a za reakce na několik těch dotazů. Já vítám, co říkal pan Fernández a komise a věřím, že budeme už se spolupracovat v této věci. A ještě jedna věc k těm kritickým benchmarkům. Eh, ráda bych eh, eh, poděkovala komisi, ale samozřejmě musíme si být jistí tím, že tady nebude žádné zbytečné narušení finančních trhů a budeme to sledovat velmi bedlivě. Toť všechny mé připomínky. Děkuji vám. Tolik tedy konec našeho přeskumného okénka. A, a teď máme mít 10 hodin a nejsa review, a takže dáváme pauzu do 10 hodin. So, hello everybody, we continue. Takže já vás všechny vítám, budeme pokračovat. Eh, nejdříve eh, musím přijít s dalším oznámením a sice výsledek eh, společného trialogu Econ Envy k EBA EMA a jejich přesunu sídla. Tento společný trialog Eh, eh, o přesunu sídla Evropské lékové a eh, bankovní agentury proběhl 9. července. Bylo schválen výsledek technického zasedání 7. července a zbývající v eh, otázky zatím nebyly vyřešeny, to je velmi překvapivé. Eh, předsednictví bude chtít nový mandát, který umožní spoluzákonodárcům eh, ukončit vyjednávání co nejrychleji, pokud to bude možné písemně. Takže naše důvěra je opět v nyní rakouské předsednictví, aby vyřešilo tento obrovitánský problém. A teď 456 eh, eh, nařízení, kterým se upravuje eh, v nařízení v, o, o ESA, o finančních trzích 1093 2010, 1094 2010, 1095 2010, 345 2013, 346 2013, 600 2014, 2000 ne, to je obráceně 760 eh, z roku 2015, 1011 z roku 2016 a 2017 lomeno 1129, říká pan předseda. A, a, a, čili říká se tomu a, eh, přeskum ESA. A jsem velice rád, že naši spolupravodové jsou tady. Doufám, že všichni eh, jste si přečetli všechny ty e-maily včera večer, My jsme dostali předběžný návrh a dnes si tedy vyslechneme celou tu eh, prezentaci. Nejdříve dám slovo a eh, tedy našim spoluzpravodajům. A myslím, že začneme s tou eh, větší frakcí, a tedy Bulhardem Balcem. Děkuji, pane předsedo a milé kolegyně a kolegové. Pan předseda už se toho dotknul. Ten návrh se dostal teprve včera večer a já bych se vám rád Eh, omluvil, eh, stejně jako moje spoluzpravodajka se určitě později omluví. Eh, bylo to, tak jsme to původně nechtěli jako spoluzpravodajové, ale až do poslední minuty jsme vedli vyjednávání se spoluzpravodají. Přeležili jsme tedy teď tu eh, zprávu, eh, nebo ty zprávy a, a učinili důležitý krok v dalším řízení u eh, třech návrhů komise, které otevírají 12 stávajících předpisů a dohromady mají nějakých 300 stránek. Po devíti měsících práce jsme teď o něco dál než Rada členských států docela jasné, ale eh, je, eh, že eh, obsahová schoda nebyla úplně možná. Jak uvidíte, až si prostudujete obsahově ty návrhy, na čem jsme se shodli tady za prvé? Při přepravě Eva eh, a ESMA. Při přeskumu jsme se eh, shodli na eh, posílení principu proporcionality v práci těchto evropských dohledových orgánů. Obecný požadavek podpory proporcionality je tedy zachován v nařízení. Chceme také, aby u, dohledového manuálu ESA a EMBA a velká část toho, eh, těch podnikatelských modelů a eh, těch rizikových tendencí finančních institutů eh, byla zohledněna tak eh, ta chybějící eh, proporcionalita eh, by měla být základem pro přeskum nebo důvodem pro přeskum a skupiny zainteresovaných stran by měly mít větší vstup, větší hlas, protože se budou moci vyjadřovat k práci ESA a nejenom touto velkou dvoutřetinou většinou, ale také jako jednotlivý zástupci těch skupin. Za druhé jsme se shodli na požadavku dist disponibility eh, eh, v zápisu eh, hm, obsažných zápisů o v, v rozhodování těch rozhodovacích orgánů, protože doposud tyto požadavky byly odmítány a to bychom chtěli odstranit svým návrhem, protože ESA mají veřejnou úlohu, která je také, eh, mm, kterou je třeba eh, mm, vystavit demokratické kontrole a musí to být dohledatelné nakonec. Za třetí, eh, shodli jsme se také na vyjasnění mandátu dohledových orgánů, což našemu výboru v hodně dlouho leželo na srdci. Eh, takže eh, je tady eh, v omezení stanovisek těch dohledových orgánů, které budou spojena s žádostmi evropských orgánů. Kromě toho definice takzvaných eh, debat, eh, tedy mm, otázek a odpovědí eh, těchto orgánů, které zatím byly v takové šedé zóně činnosti dohledových orgánů. My víme, že tohle není nic závazného, že národní řešení jsou možná a že nejdřív se musí přeskoumat, jestli odpovědné národní, jestli tohle mohou dále sledovat národní orgány odpovědné. A také jsme se shodli na tom, jestli eh, eh, bude eh, schopné rozdělení těch dohledových pokynů do budoucna. Pokud podle legislativy budou požadovány, tak bude platit vyšší nárok na schválení a sice dvoutřetina, dvoutřetinová většina v té skupině zainteresovaných. Pokud to je opačný případ, tak bude stačit běžná prostá většina v té eh, skupině zainteresovaných stran. Eh, Parlament, rada a komise každopádně eh, mohou, považovat, mohou požadovat zapojení těch dotučných ESA a tedy příslušné pokyny. Kromě toho jsme posílili roli odvolacího orgánu. A sice tak, že nejenom je třeba prokázat odbornou způsobilost, ale i eh, eh, chceme rozšířit eh, obor činnosti už na tu změnou proporcionalitu tak jak jsme o tom mluvili. Potom se spoluzpravodajové také dohodli na posílené úloze konzultací s zainteresovanými stranami. Tady je chceme tedy rozšířit měly by eh, proběhnout eh, pravidla. V takovém případě když budeme hovořit o těch eh, obecných pokynech. Ty konzultace by měly být pojaté široce a reflektovat rozmanitost účastníků trhu. Další pátá věc, shodli jsme se na pát, na vysokých kvalitativních požadavcích, eh, na eh, zástupcích v těch eh, skupinách zainteresovaných stran, kteří nesou čím dál tím více odpovědnosti. Takže tyto skupiny by se do budoucna měly také vyjadřovat ke stanoviskům a k těm otázkám a odpovědím. Šestá věc, na které jsme se také shodli, bylo Eh, silnější spolurozhodování Evropského parlamentu eh, při eh, obsazování těch vedoucích postů v evropských dohledových orgánech. V minulých letech jsme se v rámci SSM a SSB už na toto orientovali a do budoucna chceme tento proces značně zprůhlednit i tím, že bychom vytvořili meziinstitucionální rovnováhu mezi komisí, radou a Evropským parlamentem. Eh, za sedmé. Také jsme se shodli na požadavku eh, eh, na to, abychom pomohli hlasu evropských dozorčích orgánů na mezinárodní úrovni tím, že si lépe budeme definovat jejich mandát nebo koordinovat jejich mandát interně. Řádné členství ESA v mezinárodních gremích musíme eh, zachovat a musíme eh, tedy podpořit tyto orgány v tomto. Zároveň odpovědné osoby v ESA eh, musí lépe zapojit své členské organizace a vyžádat si mandát od své dozorčí rady ještě předtím, než začnou vyvíjet činnost na mezinárodní úrovni. Za osmé, zlepšení v legislativním procesu, zejména při stanovování standardů OETS a ETS ITS. I tady eh, jsme eh, eh, si vzali po naučení. Chceme zlepšit předvídatelnost stanovování standardů a stanovit určité povinnosti. Myslím si, že už jsme tady měli dost těch záplat, všichni vědí, o čem tady hovořím, čili těch Eh, změn eh, implementace na poslední chvíli a do budoucnosti eh, chceme tyto lhuty prostě obecně prodloužit. Kromě toho jsme v návrzích zpráv vyjádřili požadavky na větší realismus těch zátěžových zkoušek. Re- realističnost. Chceme je eh, silněji eh, eh, vystavit těch, těm základním požadavkům. Samozřejmě oba scénáře by měly se zaměřovat na negativní, méně příznivou situaci. Devátá věc, kterou jsem chtěl zmínit, je, cílené, je cílení těch partnerských přeskumů ostatními organizacemi tak, aby Eh, se posuzovaly eh, rozdíl, tak aby se eh, posuzovaly rozdíly mezi těmi, těmi dohledovými praktikami. Ne. Zde je třeba zaměřit se tedy na porušování evropské legislativy. Za desáté jsme se shodli také na snížení byrokratických přeskumných procesů při outsourcingu nebo při delegování Ehm, například eh, eh, ex ante eh, posouzení delegace, čili ex ante notifikace USA e a chceme zrušit. Jedenáctá věc. V spružnění těch datových podání, tady chceme, aby komise do budoucna zjednodušila ten složitý systém chceme navrhnout, aby některé eh, trestné eh, eh, platby už byly odbourány a nebo aby nakonec byly sníženy. Za 12. Podařilo se nám shodnout na posílení rozpočtové kontroly prostřednictvím zřízení výboru vnitřní kontroly. Za třinácté bod, který Ehm, pro mě byl mimořádně důležitý, bylo omezení eh, přímých eh, kompetencí ESMA. Eh, návrhy komise jsme hm, jmenovitě podpořili, zejména u Oreka a EUSAF. Všechno za to dohromady. Tohle jsou věci, u kterých doufáme, že získáme podporu kolegyň a kolegů tady na výboru. Závěrem tedy ještě zmíním k návrh o Evropské radě pro systémová rizika RSRB. Pervanč a já jsme měli příležitost v červenci eh, být na eh, eh, návštěvě na zasedání tedy jejich řídící rady, jejich dozorčí rady a měli jsme dojem, že to stávající řízení je třeba tam přepracovat. My jsme pozitivně tedy se shodli na nějakém takovém, eh, takové řídící radě, která eh, by mohla eh, propustit ze šéfa sekretariátu a tím by se mohla postarat o větší nezávislost, ale zatím jsme se ještě neschodli úplně na společném znění. Každopádně v nařízení ORSB jsme se shodli na tom, že by měl jednat mimo politický mandát ECB, eh, e že eh, více méně musí více konzultovat s eh, zainteresovanými stranami a měl by mít sektorově specifické kompetence a vytvářet si je. To znamená, ten bankovní pohled, který je tady mimořádně třeba je třeba překročit a také přihlížet k eh, jiným eh, oblastem eh, finančních trhů do budoucna. A teď po té řadě těch mnoha pozitivních věcí bych vyjmenoval několik věcí, kde jsme se neschodli. To jsou zvláště následující témata. Za prvé, strategický plán dohledu. Zde nepodporuji myšlenku, že by se to změnilo v nějak ke cvičení stylu učitel a žák, ale zahrnout ty národní orgány, orgány a nechat poslední rozhodnutí tam, kde třeba to i na té národní úrovni zdůvodnit a ospravedlnit to rozhodnutí. Protože více papírování neznamená vždy lepší dohled. Obecně nepodporuji to, aby národní orgány eh, měli méně kompetencí, jak navrhla Evropská komise ve svém návrhu. Já věřím v kompetenci a odbornost přímo na místě, tak jak to vyjádřila i Evropská centrální banka ve svém stanovisku k tématu ESA Review. Dále jsme se neschodli u několika důležitých otázek oblasti řízení, governance. Vědomně jsme v návrzích orgány management i executive board ponechali jakožto rovnoprávné alternativy. Co se týče financování, tak stávající systém chceme zatím mm, zachovat. Eh, ovšem, nakolik by se tam mělo přidat i financování ze soukromých finančních eh, institucí, soukromých finančních eh, typu, tam jsme se nedohodli. Dále jsme nenalezli společný kompromis u některých eh, přímých kompetencí eh, orgánů ESA. Já zaujímám spíše restriktivnější stanovisko než moje spolupravodajka a chci více zohlednit to, že některé legislativní akty vznikly teprve nedávno. Například téma benchmarku, benchmarků a nebo směrnice prospektus. Pro mě je tedy v této souvislosti otázka, zda po tak krátké době je třeba je nutné je zase rychle nějak měnit. A nakonec jsme také nenašli společnou řeč u otázky zohlednění CCP governance a tématu sustainable finance obavím, eh, že jako se k to reální legislativní akty ještě také nejsou definitivně zpracovány a proto je těžké z toho potom nějak vyvozovat důsledky eh, na SR review a bylo by to předčasné. Takže předběžné schrnutí mého vystoupení. Asi výbor pochopil, že ho čeká v příštích týdnech a měsících ještě mnoho práce. Z mého pohledu je to tak, že předložené návrhy celkově odrážejí i nespokojenost návrhy komise, což znamená, že ani tady v parlamentu, ani na radě se nedojde rychlé schody. Téma governance a financování se řeší těžko, když chcete spojit síly a sice síly evropských orgánů dohledu a národních dohledových orgánů. A to alespoň je můj cíl, ne abychom vystupovali proti sobě, ale abychom vystupovali společně. Podle mého názoru ovšem návrhy komise ve stávající podobě pro toto nejsou e, dobrým podkladem pro práci a je třeba je zlepšit. Je to cíl, který jsem si naplánoval a jsem si jist, že i frakce EPP v tomto eh, výboru se tohoto cílu v budoucnu ujme. Rád bych využil příležitosti, poděkoval sekretariátu Ekonu, zvláště našim dvěma spolubojovnicím za skvělou obsahovou i administrativní pomoc. Chci také velmi poděkovat eh, spoluspravodajce. Ta práce nebyla vždy jednoduchá, ale to jsme od toho ani nečekali. A na závěr mohu říci, že v posledních měsících opravdu vstoupila do této činnosti velká, mnoho, e, velká energie, bylo s tím mnoho práce a odrazí se to nejenom ve zprávě, ale i při vzniku některých pozměňovacích návrhů, které vzniknou v příštích týdnech. Já vám děkuji, pane předsedu, že jste mi dal možnost. Děkuji vám, pane Balc. A nyní dostane slovo vaše spoluzpravodajka paní Peruáš Perez. Prosím, máte slovo. Merci, uh, a mon tour. Děkuji vám. Eh, také bych eh, se chtěla omluvit, že nám to trvalo tak dlouho, ale jak říkal Mitterrand, času je třeba dát prostor. Bylo to potřeba. Eh, především proto, <clears throat> že každý ze spoluspravodajů musel strávit eh, celé to množství textů dodané komisí. To také zabralo svůj čas, prakticky rok. Někteří si možnou, možná řeknou, tolik času bylo zapotřebí a toto je výsledek. No, ten výsledek je prostě tou rovnováhou, ke které jsme dospěli. A jak řekl můj spoluspravodaj, on to řekl závěrem, já to řeknu úvodem, že máme tady určitou zkušenost um, spolupráce s EPP, konkrétně s CDU, a je to dobrá zkušenost. Každý zcela jasně vyjádří své názory a pak se najde společný základ. To dokazuje mm, nebo potvrzuje rčení, že kdo se snaží věci stále dále a dále vylepšovat, může hodně pokazit. To, co tady předkládáme, je prostě ten vyvážený postoj, ke kterému jsme dospěli, eh, tak jak eh, nás inspiroval předložený balíček. Než eh, budu hovořit o podrobnostech Podobně jako eh, můj spoluspravodaj uvedu, v čem jsme se shodli a v čem se lišíme. Mám ještě jednu předběžnou poznámku, která se týká samotného cíle tohoto balíčku. Už jsme o tom měli příležitost hovořit, když jsme prezentovali eh, pracovní dokument je prostě možné takto vymezit, eh, na čem jsme se shodli, na čem jsme se neschodli a celkový přístup k balíčku. Všichni si jistě vzpomínají jednu věc, kterou bych chtěla připomenout, a to je eh, ta rozmanitost, která existuje na národní úrovni u kontrolních orgánů. A z toho musíme vycházet, když hovoříme o rovných podmínkách na evropském poli. A vyplývá z toho i otázka určité konvergence eh, ke společné kultuře v této oblasti. Nejde o to, abychom ovlivňovali to, co dělají eh, národní eh, kontrolní orgány, ale jde o to, abychom opravili to, co nefunguje a vyplnili určité mezery, které mohou existovat. A já bych chtěla potvrdit, co už řekl Burkhardt před chvílí. A možná zajdu i trošku dál, protože bych řekla, že je tady několik bodů, které on možná nechal stranou a které si zaslouží v diskusi zmínit, když se podíváme na to, co hlavně obsahuje návrh komise. Když hovoříme o odpovědnosti, o úloze parlamentu, o mm, zpracování toho, co bylo v článcích 10 a 16, to, čeho se komise příliš eh, nedotkla, tam, kde se dech, definují eh, SSM, SRM a všechny tyhle ty věci, to znamená ta legislativa na druhé a třetí úrovni, abych to řekla jednoduše. Tam komise k tomu nic neřekla. A my jsme tuto část textu trošku vyčistili a vzali jsme výrazně v úvahu zkušenost, kterou už má parlament a to se také jasně projevilo v diskusi, která předcházela těm ukazatelům. V jsme tam větší roli konzultací a také definice, které jsou podle našeho názoru jasnější a přesnější eh, pro otázky a odpovědi, což jsou eh, nástroje, které se hodně používají v ESA aby tady byl opravdu jasný rámec, aby tady některé věci byly opravdu eh, přímo závazné. Eh, někdy národní orgány se velmi rády skryjí za takové ty um, povinné věci a nepouštějí se do check and balance. Já bych eh, postupně probrala ty věci, kterým se věnovala komise a vrátila se k některým aspektům. Pokud je o strategické plány, Burghardt to uvedl jako bod, ve kterém jsme se neschodli. Ale já myslím, že souhlasíme v jedné věci, že je máme zapotřebí, že mají svou úlohu, aby tady byly strategické dohledové plány, definované jako plány Unie. A nebyly omezeny pouze na tu národní regulační úroveň. A tady je samozřejmě požadavek brát v úvahu různé business modely, které existují v bankovnictví, v pojišťovnictví a na trzích. Pokud je o úlohu inspekcí národních orgánů, Shodli jsme se na originálním vyváženém mechanismu, eh, který nepoužívá pojem peer review. Myslím si, že to je důležité v našem kompromisu tuto věc udržet, protože v porovnání se současnou situací je potřeba změnit eh, kulturu. Poučit se z toho, co se stalo. Když je nějaký orgán na národní úrovni, který neodvádí svou práci, je třeba, aby to byl někdo, kdo to napraví. <clears throat> A nejlepší je, aby tady byl někdo z té příslušné evropské e, úrovně. A mohlo by to být tady až pro pět národních orgánů s výloučením té, toho národního orgánu, který je v sázce a aby se tady vypracovala zpráva na tomto základě. Pokud je o delegování, já myslím, že eh, jsme se shodli. Aspoň já jsem měla ten pocit podle pozněvacích návrhů, které byly eh, předloženy, že takové delegování eh, uvnitř EU i mimo EU u ekvivalentnosti jsme navrhli velmi přísný režim pravidelného informování Evropského parlamentu o celém rozsahu ze strany komise. U článku 35, e, to je schromažďování údajů, tam musím uznat, že tam jsme ten návrh komise hodně odlehčili, protože to byl velmi ambiciozní návrh, možná až příliš ambiciozní návrh. A když vidím reakce z různých stran, tak se obávám, že to, co jsme dali do eh, zprávy, to je asi víceméně to nejlepší pro článek 35. Pokud jde o stakeholders group, v tom složení je třeba vyváženost obou skupin, to jsme zcela jasně eh, uvedli. Na jedné straně bude 13 osob, pro hlavní aktéry trhu a 13 pro ostatní e, aktéry vzhledem k té různorodosti modelů plus čtyři experti. Pokud jde o governance, pravda je, že tady není neschoda, ale v jedné věci jsme e, opravdu se shodli. To je originální řešení, které by určitě Eh, mělo platit. A to je výběrový výbor, vytvořit výběrový říze, výbor, eh, který by eh, mohl mít takzvaný přístup deep to the market <clears throat> vůči osobám, které by měly řídit takové orgány. A konečně, pokud je o otázku kdo je kolem stolu, když eh, agentury eh, schvalují legislativu na druhé úrovni? Dnes jsou to stále ty dohledové národní orgány, ale vzhledem k tomu, jaké máme problémy, eh, si uvědomujeme, že ty agentury jsou vlastně regulační a dohledové. A proto jsme dali možnost, v tom se oba shodneme, že když jsou agentury ve své úloze regulační, pak ten národní zástupce eh, by eh, nemusel být považován za dohledový orgán, ale za regulační orgán. To jsou tedy body, ve kterých jsme se shodli, to je ta společná kultura, s kterou jsme se stotožnili. A myslím, že to je e, velice důležité. V některých bodech je to i originální oproti návrhu komise. A věřím, že to naše kolegy zaujme. A e, teď e, spíše jenom telegraficky uvedu body, kde doposud ke schodě nedošlo, nebo kde jsou odlišné návrhy, které je možné ještě dále proskoumat. Pokud jde o ty Eh, dohledové orgány, tak eh, Burkhardt řekl, že je tady otázka governance, eh, ve které se neschodneme. Já podporuji tady návrh komise. I v případě ESMA je možné použít dohodu, která byla potvrzena parlamentem. To je úloha ESMA u e, dohledu nad takzvanými kompenzačními komorami, senáty. A já ještě předložím pozněvací návrhy, pokud jde o posílení e, úlohy spotřebitelů, velmi široké e, definici spotřebitelů. Pokud jde o trvale udržitelný vývoj, to je také třeba vnést do agentur. u specifických otázek v případě ESMY. Tam jsme se dohodli, že necháme eh, definici prospektu tak, jak je definován komisí, ale že chceme, aby tato definice byla opravdu operativní a tady je možné předložit pozměňovací návrhy, eh, aby do ESMY bylo zahnuty nejen CPC, ale také CDS, a mm, to podobně, jak bylo uvedeno během výměny názorů při prezentaci našeho pracovního textu. Pokud je o EIOPA, navrhuji posílit úlohu EIOPA e, v kontrole interních modelů a e, zahrnout závěry jednání, které proběhlo u penzijních produktů, kde návrh komise eh, dává úlohu povolování eh, orgánu EIOPA. Já si myslím, že eh, by to mohlo být mandátu parlamentu, aby se to přizpůsobilo v tomto textu. A ještě předložím návrh posílit úlohu kolegia dohledu Eh, při volném poskytování produktů, což je velice citlivé téma eh, v pojišťovnictví a může to zajímat i obě druhé agentury. Já v tomto bodě chápu, že to je bod, kde můžeme ještě předložit pozměňovací návrhy. No, já jsem možná hovořila dlouho, ale stejně jsem nevyčerpala celou řadu bodů. E, není to kompletní e, prezentace, ale dává to určitý obraz stavu našich e, jednání a také to dává přehled o tom, v jaké etapě se nacházíme. A já vím, že tady máme dobrý základ a jsem velmi ráda, že na tom teď budeme pracovat eh, se všemi stínovými zpravodaji a také s tou osobou, která Burgharda nahradí v té další části a je mi líto, že s Burghardem už nebudu pokračovat. Yeah, thank you very much. Děkuji. Teď mají slovo stínové zpravodajové z EKR, nikoho nevidím, takže liberálové. A to je Wolf Glintz, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji také oběma spoluspravodajům za jejich zprávu. Nevím, jestli mám mít radost z toho, že tady ta zpráva se dokončila ještě před prázdninami, protože to mě nutí k tomu, tuto zprávu, co by zajímavou, ale i náročnou prázdninovou četbu vzít sebou na prázdniny. Ještě jsem neměl čas od včerejšího večera prostudovat tu zprávu, takže zareaguji jenom na to, co zde zaznělo ústně a na to, jaké myšlenky už jsem k této problematice měl od chvíle, kdy jsem obdržel tuto zprávu od komise. Možná bych to nastrukturoval také do těch tří oblastí mandát, kompetence, governance a financování. Téma kompetencí. Všichni víme, že krize z roku 2008 byla tak závažná, mimo jiné též proto, protože jsme v Evropě měli různé představy a kultury dohledu a tím pádem i rozdílnou efektivitu dohledu. Bylo to tehdy, z části i dnes. Eh, máme arbitráže v této oblasti dohledu a regulací a my prostě chceme blížší zbližování a to je cíl, který cítíme zavázání být asi všichni a to je správné a také děkujeme komisi za to, že tady v této věci něco předkládá. V těchto místnostech se konalo slyšení s zástupci národních orgánů dohledu nebo i s panem Dalroziérem, kteří se už dlouhou dobu zabývali evropským dohledem, ukázal, tak ta slyšení ukázala, že jsou zde velmi rozdílné názory eh, v představách národních orgánů dohledu, komise a možná i toho, co zde předložili oba spoluspravodajové. Takže ta obrovská změna tu nezvládneme úplně naraz tak jak si to možná představuje komise. Musíme dosáhnout eh, významného pokroku, aniž bychom nějak eh, spochybnili eh, uznání národních orgánů a oslabili efektivitu jejich práce. To by bylo kontraproduktivní, protože oni jsou ti, kdo mají zkušenosti a expertízu. Bohužel, ale nejsou všechny vnitrostátní orgány dohledu stejně silné. Když si vzpomenu na AMF nebo BaFin, tak tam jsou prostě desítky let eh, zkušeností a odbornosti. Ale v některých zemích jsou orgány dohledu, kteří jsou takovému stavu velmi vzdáleny a mají eh, potřebují dlouhou dobu a jenom horko těžko se dostávají na tu dříve jmenovanou úroveň. Co se týče kompetencí, tak eh, myslím, že některé věci jsou nesporné ať už tomu budeme říkat peer review nebo jinak, tak prostě musíme se postarat o to, aby ty slabší orgány dohledu měly možnost se poučit od, ze zkušeností těch zkušenějších orgánů. A neměl by to být ten přístup učitele a žáka, ale skutečně kolegiální přístup. Tomu se nevyhneme. Strategické plány nebo strategický dohled tak i v této oblasti je jasné, že abychom si byli jistí, že se budeme přibližovat nějaké té konvergenci podle jednotných nebo jednotně sformulovaných strategických cílů, musíme postupovat takto. A orgány ESA zde mají určitou koordinační či vedoucí e, roli, to je jasné. Největší změny vidím v oblasti ESMY. EBA a EOPA, tam jsou určité změny, ale u té ESMY je přece jenom podle mého eh, pohledu eh, více. ESMA je eh, úspěšná v oblasti repo, ratingových agentur a bude mít zvýšeno dohledové kompetence v oblasti benchmarku, což považuji za správné. Co se týče prospektu, tam jsem zdrženlivější než paní kolegyně Pervanš Beres. CEO z eh, Stock Exchange eh, uvedl, že ten, eh, to téma prospektu se podařilo vyřešit úžasně na vnitrostátní úrovni a nebylo potřeba evropské cesty ehm, v případě Landesbank, ale zkrátka ESMA musí mít kompetenci pro, vše, pro všechny prospekty. Ale co je nesporné, je přeskum a schválení ekvivalence tzv. třetích zemí, protože v budoucnu pravděpodobně k těm třetím zemím bude patřit i Spojené království a musí v pravidelných intervalech ESMA zkoumat, zda ty podmínky udělení ekvivalence, které již došlo, nadále platí. To, že zde má Evropský parlament hrát určitou roli a musí ji hrát, to eh, chválím a to by se nemělo nějak měnit. EOPA. Pervanč chce dát EOPě dát větší e, roli například u interních modelů, tam bych byl opatrnější. Ty komentáře, které jsem dosud slyšel, je, jsou v tom duchu, že EOPA zatím má takové dosti jednostrané názory na věc. A když si uvědomíme také roli EOPy, kterou má hrát EOPA v budoucnu v souvislosti s dalšími tématy, například PEP, e tak principiálně si myslím ale, že je správné, když už tedy zavedeme nějaký evropský penzijní eh, eh produkt, aby zde EOPA hrála roli. Ale musíme zohlednit to, že EOPA obecně dosti konzervativně se orientuje výhradně na ten eh, pojišťovací sektor, ale ten PEP produkt by neměl být jenom klasický pojistný produkt, ale měl by být nastrukturován tak, aby jej mohli nabízet i jiní poskytovatelé finančních služeb. Druhé téma, governance. Z mého pohledu je správné a normální, že komise řekla, musíme nastolit změnu, protože Board of Supervisors, což je orgán, který nyní činí největší rozhodnutí, je dosti velký, 28, brzy 27 dám a pánů, kteří sedí společně u stolu a samozřejmě eh, hledí také výrazně skrze své vnitrostátní brýle, když rozhodují. Takže mít zde takovou malou aktivní akční údernou skupinu eh, prostřednictvím tohoto eh, boardu by bylo dobré, podle mého názoru. Možná, že předseda nebo předsedkyně by mohly mít rozhodující hlas v případě rovnosti hlasů. Navrhuji tedy, aby členové toho executive board nebyli čtyři, ale tři nebo pět a tím by pak ten problém nebyl. Protože pokud pak předseda a předsedkyně svým hlasem Eh, vždy nakonec rozhodne, tak dříve nebo později by to mohlo zadělat na určitý nesoulad eh, v takové malé organizaci. Jsem toho názoru a vyplynulo to i z toho veřejného slyšení, které se zde konalo, že eh, lidé zvenčí by mě, mohli být povoláváni do těchto grémí, tedy lidé, kteří nepochází přímo z nějakého národního orgánu dohledu. Třeba tam pracovali někdy dříve a pak třeba dva až tři roky měli takové to cooling off někde jinde, měli by mít nějaké odborné znalosti, ale neměli by být zatížené eh, těmi vnitrostátními představami. Eh, struktura dohledu u ESMY je samozřejmě jiná než u EBY a EOPy, protože mají navrh ještě eh, CCP. Nemyslím si, že pro CCP bychom potřebovali vlastní executive board, kde by byly čtyři členové. To si myslím, že by bylo přehnané. Myslím si, že zde by mohlo být eh, například společná rada, ve které by zasedalo pět osob a třeba dva nebo tři by se zabývali CCP. Téma aktéři, stakeholders. Je důležité, aby zde byli i zástupci, řekněme, občanské společnosti, která se orientuje na ochranu a práva spotřebitele. Mám pocit, že to v těch dosavadních návrzích eh, je nedostatečně zastoupeno, mohlo by se to trochu více rozvinout. A potom financování. Vždy, když jde o peníze, tak to začíná být těžké. Burkhardt říkal, že bychom to měli zatím nechat, tedy že část, dejme tomu 40%, bude pocházet z EU a zbytek eh, od národních orgánů, vnitrostátních orgánů dohledu. Já si také myslím, že vnitrostátní orgány by měly zůstat zapojené, ale klidně lze zapojit i finanční sektor, jestli by to bylo 40, 30, 30, nebo 40, 40, 20, nebo nějaký jiný poměr, to by se ještě vidělo, to teď eh, nemůžu jen tak vysypat z rukávu nějakou magickou formulku či poměr čísel, ale důležité je, abychom našli takový režim, který by zajistil, že ty orgány dohledu budou eh, eh, pracovat nákladově účinně a budou se cítit zodpovědně za svůj rozpočet a budou ochotni se i zodpovídat nám v této věci, tak abychom zajistili, že, bychom tam jen, že by se jen tak utrácelo příliš mnoho peněz. Obecně za to musím říct, že to na mě působí velice pozitivně a že se podařilo spolu s pravodajem přes oddíla, rozdílná východiska najít kompromis, nejenom, že ho hledali, ale dokonce ho i našli v různých oblastech. Myslím si, že v parlamentu se obecně podaří vypracovat nosný kompromis. Jsem dosti skeptický, co se týče rady. První reakce které jsem eh, přímo či nepřímo zaznamenal, úplně nevedou k očekávání, že by ta jednání byla snadná. Jestli se nám podaří v rámci ještě tohoto mandátu úspěšně dokončit dialog, eh, to se neodvažuji momentálně odhadnout, můžeme v to doufat, ale možná, že ten úspěch bude jenom dílčí. Děkuji. Eh, Já vám také děkuji, pane Klinci teď se dostáváme k zeleným a tady máme Svenoký Golda. Děkuji, pane předsedo. Takže nejdříve velice stručně, milý Wolfe, já doufám, že budeš mít nějaké dobré čtení na prázdniny, ještě lepší. Já ti e, pošlu jednu knížku, e, když mi dáš soukromou adresu, e, protože by byla škola, kdyby to byla jenom tahle zpráva, kterou by si četl 6 týdnů. Takže zaprvé eh, děkuji eh, oběma spolu eh, zpravodajům za skvělou práci. Je to základ, na kterém můžeme teď dobře pracovat. Ta zpráva obsahuje eh, řadu opravdu eh, eh, napínavých nápadů a myšlenek návrhu, které v parlamentu by měly být široce podpořeny, zejména posílení práv parlamentu. Já musím říci, že pokus o to, aby ESA a ty, by, byly našimi aktéry v mezinárodních institucích, a i ta parlamentarizace nařízení o finančních trzích jdou o krok dále, protože nám pod, oni potom um, budou mít větší vůči nám budou mít větší odpovědnost. To uh, jsou silné návrhy a to by mělo projít. Zároveň musím říci, že jsem eh, zklamán, že když tady máme spolu s velkých eh, dvou proevropských frakcí, že nejsou schopné říci jasně, že podpořují eh, návrhy komise v oblasti podporování governance s větší evropskou kontrolou a vlivem na ESA. I když už jsme to tady viděli léta a Wolfklin o tom hovořil a byl to výsledek i slyšení, že i evropská úroveň je příliš slabá vůči národním orgánům, které často eh, mm, mm, které často jdou eh, navzájem po sobě, si jdou navzájem po krku a jdou podle této národní logiky. A eh, já si myslím, že je logické a z to vyplývalo i z mé zprávy, kterou schválil starý parlament. Tak už je to dlouho že eh, řada kompetencí ESA se nepoužívá proto, jsou tady, eh, protože jsou tady tyto eh, vady v řízení. A já si myslím, že parlament by měl vydat jasný signál. Ano, potřebujeme nebo chceme posílení evropské úrovně v ESA, a jde to, eh, měli bychom mít ještě nad rámec komise, abychom vytvořili eh, prostor pro vyjednávání se členskými státy, protože víme, eh, co přijde, jakmile o tom budeme muset vyjednávat, jak už říkal Wolf Klintz. Další věc eh, v těch eh, návrzích o, o vyjednáma, o, o řízení jsou eh, velice dobré detailní návrhy. Já bych poukázal jenom na dvě věci, o kterých nejsem přesvědčen. Za prvé nejsem přesvědčen o tom, že je moudré, abychom teď říkali, že předsedové ESA by měli být jmenováni na 8 let a není možnost aby je parlament v mezičase pohnal k odpovědnosti já si myslím, že to jmenování na dvakrát pět let eh, bylo posílení parlamentu, protože po těch pěti letech tady v eh, parlamentu může probíhat eh, základní diskuse. A potom další věc, kterou nejsem tak přesvědčen, je představa, že jeden výbor z Rady komise a parlamentu povede odvolací řízení a to je, myslím, pozměňovací návrh 179 eh, eh, a už eh, mm, mně se zdá to jako institucionalizace obou dvou řízení. Já chápu vaše pohledy. Takhle to vypadá, možná když si to čtu takhle přes noc, co se má změnit na tom odvolacím řízení nebo o jmenovacím řízení. Já si myslím, že každopádně je chyba, když parlament vysílá dva lidi do výboru. Musím říci, že eh, předsedové ESA eh, vždycky eh, se chovali odpovědně vůči parlamentu a my jsme vždycky cítili tuto odpovědnost. Samozřejmě oni vždycky nesdíleli hm, náš názor, ale ten základní vztah fungoval. A to já si myslím, eh, že bylo vidět za ta léta. A potom Pervanš Beres poukázala na dvě věci, které jsou pro nás důležité. My jsme doufali, eh, že eh, v té práci, kterou jsme podložili řadou vědeckých studií, bude moci eh, vyvodit důsledky eh, z eh, chybějící ochrany spotřebitelů v některých sektorech. Wolf Klintz na to poukázal. Naše studie jasně ukazují, že jsou nedostatky při prosazování evropského práva, jsou tady porušování práva u evropského spotřebitelského, u evropské spotřebitelské legislativy a v žádném případě ESA nezačaly s příslušnými eh, řízeními. Jednou proti Bulharsku, ale v těch velkých případech se nic nestalo. A z mého pohledu to ukazuje, že je nezbytné eh, v té základní legislativě OSA eh, tu ochranu finančního trhu a spotřebitelů a investorů posílit, abychom opravdu mohli naplnit vnitřní trh. Nejenom spotřebitele, kteří můžou, nebo jenom spotřebitele, kteří budou důvěřovat produktům zahraničí, můžou dál můžou posílit ten trh. Tady eh, se samozřejmě můžeme eh, přijít eh, o jednotlivosti, ale nepředpokládá se tady to posílení, který chce zastřešující z vás investorů a ochránců spotřebitelů například. Na tom je třeba zapracovat. A poslední věc, ano, to tom také hovořila Perváš Beres, na tom se shodneme, finanční trh má roli při eh, naplňování eh, cílů eh, klimatické ochrany. My potřebujeme více investic do tohle udržitelných oblastí. Musíme zabránit tomu, aby došlo k pádu finančních trhů znovu v chvíli, kdy budou najednou deinvestice s klimaticky citlivých oblastí. Eh, DSB eh, k tomu ukazuje, eh, předložil zajímavé práce, ale mě to ukazuje, že tohle musí být v popisu práce S. Milí Burkharde Balci, tohle samozřejmě nenahrazuje sektoru legislativu. Na tom se musíme shodnout. Ale že bychom v rámcové legislativě nezapsali, že tady máme požadavky na ESA, nevím, proč bychom se o eh, tom měli neschodnout. Eh, trvalá udržitelnost to by pro nás měla být samozřejmost a ne nějaká náhražka. Děkuji. Nevidím, že za GOE by tam někdo byl a, a za e FDD a ENF. A, a ani z těchto dvou tedy frakcí, pardon. A, a nikdo se nežádá, pan Langen. Děkuji oběma spoluzprávům. Já jsem vaši zprávu zatím nepřečetl. Ne, ne, ne, e, v noci jsem měl něco jiného na práci. Litoval jsem e, porážky Belgie a oslavoval jsem vítězství Francie. Já si myslím, že ta otázka, e, kterou zde kladete, zde byla správně pojata. Ta budoucí role ESA se samozřejmě musí eh, orientovat i podle zkušeností z minulosti a tady jedna z těch ESA um, mm, eh, mi napadá v negativním světle a sice EOPA. Otázka proporcionality, eh, tam je to mimo cíl úplně. Stejně tak její úloha, pokud jde o parlamentní kompetence. A tady můžu začít od, za, od konce. V době voleb, když byl šéf EOPA znovu zvolen, už mu bylo jedno, co parlament chce. Předtím byl aspoň připraven ke spolupráci. Proto posílení práv parlamentu v této souvislosti e, je zde nesmírně důležité protože i já mám pochyby, eh, jestli ty národní dohledy eh, eh, chtějí dostatečně podporovat evropskou myšlenku. A je třeba, abychom našli tuto novou bilanci do značné míry. Financování je dlouho sporné. Já tady vidím zásadní schodu, že podíl národního financování je smysluplný, ale nemělo by to vést k tomu, Eh, že se zabrání nezbytným opatřením. A to, co jsme řekli k ESMA a mm, dohledu nad eh, CCB, zejména tomu, co říkal pan eh, Klinc, tak to mám pochybnosti. Já si myslím, že ty návrhy jsou v tuto chvíli oprávněné a zřízení nového výboru ESMA tež. K extrémní hustotě regulace a k posílení proporcionality. Tam je docela jisté, eh, je mu jasné, že EOPA po eh, eh, mm, pětistech různých požadavcích rozdělených v různých směrnicích a nařízeních. Prostě to je složité a 21 národních orgánů nevyužívali výjimky, protože EOPA to tak nechce. Kvantitativní zprávy jsou značně přehnané kvartální eh, zprávy o 120 tisících datových řadách eh, eh, víc, nebo každoletní hlášení o 100 tisících pojišťovacích datových sad, tak to je prostě jasně třeba rozdělit tam ty pravomoci, to je třeba zracionalizovat a strukturovat. A ta zpráva, pokud jsem to teď pochopil, velice dobře se na toto zaměřuje, zaměřuje se na princip proporcionality lépe ho tedy eh, konkretizuje, eh, aby bylo jasné, do jaké míry z eh, té věci parlament do budoucna bude zúčastněn. Dobrá, ještě někdo z kolegů? Nevidím nikoho, hm, takže komise nám jenom naslouchá zatím dnes. Dobře, tak můžete kdykoliv zde přijít s připomínkami. Takže teď naši dva zpravodové, tak Burkhate. Děkuji, pane eh, předsedo. Já to můžu eh, vyjádřit docela stručně. Děkuji eh, kolegům za připomínky. Výslovně chci zdůraznit to, co říkal kolega Klinc. Samozřejmě jsme zde na cestě k dosažení silnější konvergence. To je, myslím, cíl i tady většiny frakcí eh, v, nebo skupin na výboru. Myslím si, že tenhle obecný cíl, eh, o tom se tady vůbec nedebatuje. Hlavním tématem jistě zůstane překonání eh, v divergencí mezi těmi třemi evropskými dohledovými orgány a těmi národními dohledovými orgány. O tom už jsem hovořil při té první měně názoru před několika měsíci. Tohle určitě eh, bude hlavní úlohou, eh, kterou bude řešit tato zpráva. Sám jsem také říkal, a myslím si, že je dobré, že to kolegové také zmínili, eh, že samozřejmě musíme konstatovat, že rozdíl na úroveň profesionality národních dohledů tady je v Evropské unii a je třeba i vyrovnat a jinými slovy e, menší nebo slabší e, orgány by se měly e, ponaučit z profesionality těch silnějších nebo lepších. Samozřejmě otázky řízení a zprávy budou napínavé v, naš, v nadcházejících vyjednáváních. Máme tady opravdu odlišné pohledy eh, to financování je samozřejmě řešitelné. Nejde o to, eh, že eh, bychom chtěli rozporovat ten základní systém. Hmm, je zřejmé, že se Eh, to bude eh, částečně i nadále eh, financovat z veřejných rozpočtů. Spíš jde o to, s, v, jakém poměru to bude. Zareaguji na Svena Golda stručně. Oba si myslíme, nebo jsme si mysleli, že to osmileté období je dobrý nápad. Proč? Protože přesně to, co říkal kolega Langen, platí. Byli jsme svědky toho, že v té první části to často je tak, že oni jsou velice eh, laskaví vůči parlamentu a eh, při druhém funkčním období, eh, když to řeknu velmi neutrálně, už tomu tak příliš není. Proto jsme si říkali, že bude lepší jim dát delší období. To navrhujeme. Myslíme si, že nebo jsme přesvědčeni o smysluplnosti takového návrhu, proto se to dostalo do návrhu zprávy. Když to schrnu, určitě povedeme eh, zajímavou a napínavou diskusi. Myslím si ale, že předložené eh, návrhy zpráv jsou opravdu dobrým východiskem pro debatu tady pro nás na eh, výboru. A poslední věc, zareaguji na to, co zaznělo z této strany. Osobně jsem si docela jistý, že eh, parlament eh, tady eh, se dobere k výsledku. To znamená, že v relativně blízké době budeme moci hlasovat na výboru. A potom jsme připraveni na vyjednávání s radou. Jestli to na druhé straně u spoluzákonodárce taky tak bude, to bych tady výslovně ze svého pohledu eh, řekl i tobě, Emilí Wolfe. O, to, o tom mám eh, zásadní pochyby. Ale pro nás to nebude znamenat, eh, že bychom i nadále neměli postupovat ambiciozně v tomto tématu, že bychom co nejsvěžněji hm, měli tady udělat ten přeskum ESA na našem výboru a tím samozřejmě také vytvářeli tlak na druhou stranu rady. Jenom otevřeně chci říci, že bohužel teď mám pochybnosti, jestli eh, rada eh, bude eh, postupovat tak ambiciozně jako Evropský parlament. Mnohokrát děkuji. Děkuji a nyní prosím v neposlední řadě Pervanš Beres. Děkuji. Děkuji všem kolegům, kteří jsou zde přítomni. A Věřím, že i další si přečtou zprávu a také eh, přispějí prostřednictvím pozměvacích návrhů a jsem tomu ráda. Eh, zaznělo tady několik eh, poznámek a já bych k tomu ráda přidala ještě některé naše postřehy. Není možné posuzovat agentury z hlediska budoucích úkolů, které jim svěříme z hlediska současných eh, úkolů. Ehm, prostě nebylo by možné eh, takto uvažovat. Je třeba si uvědomit, že tady probíhá určitá dynamika vývojová. To je první poznámka. Za druhé, a eh, pak je tady ta situace, že každý vlastně chce trošku, aby se nic nezměnilo, aby věci zůstaly takové, jaké jsou. To jsou ty Ehm, případy, kdy agentury měly určité pravomoci, ale nemohly je ehm, realizovat. To si myslím, že ukazuje, že je třeba něco v té governance změnit protože tady jsou určité pravomoci, k tomu chceme připojit ještě některé další a je důležité, aby je agentury mohly uplatnit. Jinak eh, jenom přispějeme k evropské deziluzi a to není dobré ani pro Evropský parlament, ani pro Evropu jako celek. Takže já jsem ráda, že k této otázce eh, zprávy a řízení, governance, že tedy tady s různými frakcemi máme možnou dohodu. Ještě je tady jedna věc, na kterou jsme eh, zatím neupozornili a která je zajímavá v naší původní pozici Eh, uvedu vlastně dvě, či dokonce tři. Eh, v každém z textů je jeden článek, eh, který má chránit oznamovatele, ty whistleblowery. To si myslím, že je důležité, protože mm, takové orgány samozřejmě mají velmi přísnou povinnost dodržovat důvěrnost a to jsme také ostatně zaznamenali již ve fungování finančních trhů. E, tím já nechci e, říci, že mm, whistlebloweri mají důvody oznamovat věci o agenturách, ale je třeba jim tu možnost dát. Dále e, jsou tady ještě dvě věci, které, myslím si, zaslouží zmínku, které jsme tam vložili za prvé, aby se získalo jedno místo v ASRB, e, to je dost široký orgán, to je pravda, je tam hodně účastníků kolem stolu a k tomu je třeba přidat e, orgán e, Single Resolution a Eh, pak eh, je tam jedno místo místo předsedy eh, takzvaného vědeckého a ten byl, toto místo bylo zrušeno a já myslím, že jeho tam třeba vrátit, protože vědecký výbor vnáší určitou mm, intelektuální rozmanitost do věci, která je užitečná a tu bychom měli zachovat. A pak ze zkušeností, které již máme a díky uh, Eh, diskusi s Mario Dragim, kterou jsme vedli, navrhujeme, aby eh, poslanci Evropského parlamentu eh, mohli být přizváni podle toho, jaké téma zrovna zpracovávají na zasedání General Board SRB. A dále, co řekl kolega Klinc o národních orgán, kontrolních orgánech. No, já myslím, že to je právě ten bod rovnováhy, eh, ke kterému se snažíme dospět, zachovat jejich úlohu a eh, postarat se o to, aby všichni jak si mm, tím usilovali o něco lepšího eh, na národní i na evropské úrovni a to by pak bylo silnější. Pokud jde o časový horizont, naprosto souhlasím s Burghardu, já prostě nemohu ovlivnit eh, program rady. Eh, ale určitě Evropský parlament může eh, apelovat na radu, aby co nejrychleji schválila dané texty, tedy aspoň v takových termínech, s jakými počítáme i my, aby do jisté bíry bylo možné v praxi konkrétně projevit tu politickou vůli ano, je třeba zlepšit eh, eh, pravomoci agentur. A to z toho důvodu, že původní eh, záměr komise oproti proběhlé konzultace se již vrací na reálnější úroveň. A také se tady prokázalo, že je možné tento návrh úspěšně dovést do konce. V roce 2014 eh, již jménem našeho výboru byl vypracován eh, text zprávy, eh, který tady byl velmi dobrým základem. Dále jmenování předsedy ESA. Já k tomu dodám ještě jednu věc. Zvengi Gold říká, že po pěti letech je tady určitá úloha pro parlament Upřímně řečeno. To právě vychází z té zkušenosti, kterou máme. Když člen eh, takové rady eh, se znovu ujímá své funkce, je tedy v druhém období, <clears throat> už u tří ESA eh, jsme to viděli, i u jiných institucí jsme to viděli, že když dojde eh, k tomu druhému období, tak je úloha eh, parlamentu mnohem menší, než byla v tom původním období. Ano, to je fakt. A mm, právě proto, abychom uchovali úlohu parlamentu, právě proto navrhujeme takovýto postup. A pokud jde o eh, výběrový výbor, Eh, tak eh, myslím, že nejen, že zachováváme celý ten postup eh, nominací, tak jak existuje, ale dokonce to dále vylepšujeme tím, že vytváříme výběrový výbor, který O co nám dají? Jde nám o to, aby tady byli dva členové z rady, dva členové z parlamentu, dva členové z komise. A ti vlastně jsou takový ti ehm, vyhledávači talentů. V takovém případě, když eh, formulujete výzvu eh, k prezentaci kandidatur, tak když eh, komise udělala první nominace do ESA, tak my jsme vlastně do toho moc nezasahovali a komise vybrala z těch, kteří si troufli kandidovat. No, to jsou přece věci velmi citlivé. Někteří se nechtějí do takové věci pouštět, protože je tady určité riziko eh, pro eh, vlastní reputaci. A já myslím, že je dobré, aby se tento eh, selekční výběrový výbor přeměnil v takového vyhledávače talentů a pak by se to dále už zapojilo do normálního Eh, procesu. Já už jsem upozornila, že ještě předložím pozněvací návrhy, ale já myslím, že Burkhardt tady předvedl, nebo tady uvedl trošku pozdě, ale přece jen uvedl návrh, který by eh, posílil kolegium dohlížitelů když eh, dojde k nějakém, nějakému problému s volným poskytováním služeb. To je právě to, na co naráží spotřebitelé, když EZA nepracují dobře a Bernard Langer a proporcionalita v budoucím eh, parlamentu. No, to už je další otázka. V každém případě se těším na další spolupráci a prosím předsedu a eh, by zdůraznil, že tady opravdu ten časový harmonogram, který je navržený, je naprosto nevyhnutelný. Nelze ho měnit. Eh, ano, děkuji. Vy jste předložili ten časový rámec, já ho teď připomenu. Eh, a já řeknu, že protože jsme dostali text eh, pozdě, proto musíme některé technické věci řešit. Eh, koncem července a začátkem srpna bude otevřena možnost předkládat pozměňovací návrhy pak proběhnou. Tedy a to poté, až budou k dispozici překlady textu. Bohužel tak to je. Ehm, Členové budou náležitě eh, budou náležitě informováni, že se otevřela možnost předkládat pozměňovací, eh, pozměňovací návrhy. A eh, pak tady máme další zasedání, máme tři dny zasedání výboru Ekon a <laughs> vlastně bude končit Ekon vše, až ve čtvrtek. A poslední věc je na zpravodajích. Ano, tady to je ten časový harmonogram. Ehm, termín pro předkládání do 30. srpna a pak pro jednání 1. října. No, já myslím, že bychom to opravdu se měli snažit dovést do konce co nejrychleji. Já bych přidal ještě jeden týden na pozměňovací návrhy. Čili tady je návrh prodloužit termín z 30. na 5. srpna. Byl byl to 7. Břez, 7. září. 5. Eh, by byla středa. Můžete s ním souhlasit? No, je to trošku problém, protože ještě nemáme všechny překlady. Zpráva je anglicky. Ano, každý má právo předkládat pozměvací návrhy ve svém mateřském jazyce, to je zaručené právo. Eh, takže dostanete e-mail, až 84 AM bude otevřeno a eh, bude to tedy celý, prakticky celý srpen. Od začátku srpna do 30. srpna 12 hodin. Eh, prvního už pak budeme mít zasedání výboru. Spravodajové tedy trvají na svém časovém harmonogramu. Je mi líto. Ano, je to eh, hezké, že bývaly doby, kdy něco zpravodajové navrhli a eh, koordinátoři pak rozhodli jinak, ale teď je to takto. Ano, těžko to mohu posoudit. Poslední návrh 30. Eh, srpna 12 hodin. 1. října posouzení pozměňovacích návrhů. To bude asi ve Štrasburku, že? A v pondělí večer. Hlasování Ekonu 5. E, listopadu. Uvidíme, zda to bude takto možné. A e, když bude dosaženo dohody, e, tak 12. listopadu zahájení trialogu tak teď přerušíme zasedání až do odpoledne 14.30, kdy budeme mít veřejné slyšení s předsedkyní jednotného výboru pro řešení krizí.